asistenci, kterou poskytujeme společný tým, který funguje zde v Bruselu. UNDP EU toto partnerství aktivně podporovalo i parlamenty na celém světě. Nejenom pokud jde o výkonnou exekutivní odnož, ale přímo parlamenty národní. To je něco, co vám leží rovněž na srdci. Máme obrovské zkušenosti v této oblasti, rozsáhlé zkušenosti. Podpořili jsme jednu třetinu všech světových parlamentů jedna třetina všech světových parlamentů obdržela naši spolupráci a pomoc. Poskytli jsme asistenci arabským zemím, Jižní Azii, africkým zemím na ústavní úrovni, administrativní úrovni v oblasti reform a zároveň i v budování kapacit, pokud jde o odpovědnost, veřejný dohled a zároveň při přípravě různých rámců, politických, legislativních rámců, pokud jde o obnovitelné energie, boj proti klimatickým změnám, OSN, UNDP rovněž podporuje země, v které se dostávají z konfliktních situací, krizových situací. Toto je jedno z našich prioritních eh, poslání v rámci tohoto partnerství. To znamená boj proti přírodním katastrofám, obnova, rehabilitace po, eh, po krizové situaci, po konfliktech a tak dále. Pod jsme pomoc více než 70 zemím v posledních deseti letech a více než třetina těchto zemí je považovaná za křehké země, v křehké situaci. Například pokud jde o boj proti mm, různým Eh, přírodním katastrofám pomáhali jsme zemím jako Haiti, Nepál, Kazachstán, tak aby měli lepší kapacitu přímo na místě bojovat proti těmto katastrofám, být připraveni na šoky do budoucna a zároveň, abychom jim pomohli samozřejmě prodloužit eh, mm, kvalitu života, bojovat proti materiálním eh, škodám a tak dále. Dovolte jeden příklad za všechny. Pakistán. Po obrovských povodních v roce 2010, které postihly Pakistán, jsme podpořili 5,5 milionů lidí, pokud jde obnovu jejich um, života, schopnosti, boj, um, tvorbu určité rezilience, pomáhali jsme asi 4, 4 tisícům vesnicím, um, více než, jeden, více než 40% lidí, kterým jsme pomohli, byly ženy. A toto je vlastně normou, novou naší práce, tvorba pracovních míst, obnova po katastrofách a tak dále. V rámci našich programů UNDP 40% eh, těchto lidí představují ženy. Na základě zkušeností víme, že naše partnerství pomohlo překonat i různé nedostatky mezi například pomocí a rozvojem, tím, že jsme vytvořili základy pro dlouhodobý udržitelný rozvoj, například Eh, mm, humanitární práce, obnova po katastrofách, to vše představuje příspěvek tohoto našeho partnerství. V minulosti tam byla taková dichotomie trošku na jedné straně humanitární akce, na druhé straně obnova po katastrofách, pomoc a tak dále. My nyní jsme to přemostili a stáváme se mnohem efektivnějšími složkami přímo na místě v reále. My víme, že humanitární úsilí v rámci toho prvního úsilí po katastrofách v té obnově je, je paralelní procesem, nejsou to sukcesivní procesy. Pokud to neuděláte paralelně, tak prostě nebudete nikdy účinní ve své práci a nemůžete to propojit humanitárně humanitární práci s, s tou záchranou, záchrannými akcemi a tak dále. A nyní, jestli dovolíte, velice rychle se podívám na další záležitosti, které jsou součástí naší práce. Eh, UNDP je v těch zemích. My nepřicházíme, neucházíme, my tam zůstáváme to musíme, abychom mohli eh, stavět mosty tady mezi nimi. A nyní bych přešla k mm, partnerství, které je zdůrazněno v té zprávě. Mm, to je iniciativa Bídu a životní prostředí z UNEP a ve spolupráci s danými zeměmi a systémy. My pomáháme řadě zemí, této oblasti a spolupracuje i s vámi v oblasti programu pro klimat, díky kterému mm, zmírňování dopadu klimatických změn v Rusku a v zemích východního partnerství. Tím bychom měli snížit emise o 170 tisíc tun CO2 ročně. V té zprávě jsme schopni ukázat, že spolupráce, spolupráce s vámi je velmi důležitá a přinesla pokrok. Otázka je, co dál. Co můžeme udělat, abychom se mohli dále zlepšit. Takže eh, tam je část, která se dívá dopředu v tom zprávě. A já chci zmínit několik oblastí, ehm, kde to můžeme zlepšit v partnerství s EU. Rozvojová agenda 2015 a dialog o budoucí rozvojové agendě, které jistě změní mm, budoucí spolupráci jak do MDG začleníme tedy snižování bídy, aby to souviselo s těmi ostatními programy. Máme tedy um, interní praxi eh, pro co týče bídy a klimatický změna životního prostředí. My mluvíme o udržitelném eh, rozvoji. My potřebujeme udržitelný rozvoj, ale bída je hlavní. Když hovoříte s kom- druhou komunitou pro životní prostředí, ti říkají, potřebujeme živo- udržitelný rozvoj, ale životní prostředí je to nejdůležitější. Takže myslím, že můžeme udělat víc. A UNDP má vynikající pozici, mm, aby spojilo tedy boj proti bídě a životního prostředí do budoucna musíme přestat mluvit o různých výměnách a něco za něco, ale o skutečných potřebách. Jinak budeme pokračovat v tom, že budeme stavět jedno proti druhému a nebudeme schopni změnit způsob eh, chování a udržitelný rozvoj vnímat jako koherentní integrovaný rámec boje proti bídy a udržitelný rozvoj současně. Ještě jsme toho nedosáhli. Víme, jak o tom mluvit, ale stále nevíme, jak to dělat lépe v praxi. Pravděpodobně, že, protože i ty peníze jsou stále rozdělené. Vlastně jde, nejde o to, odkud, kam, jak, kudy tam vstupují ty peníze, ale politika musí být stejná, jinak nedosáhneme výsledku. Druhý, druhá věc je energetika. Energie pro všechny. Myslím, že můžeme udělat víc. UNDP je dobře připravená hledat energetické řešení, které by pomohlo chudým. A třetí věc je working with the other agencies in the UN jak tedy ve spolupráci s jinými agenturami v rámci OSN, jak posilovat ženy a jak dělat v této věci víc. Jak můžeme tedy v partnerství s vámi toho dosáhnout? A na závěr musíme pokračovat v oblastech eh, snížení eh, dopadů katastrof, pokrizové řešení a místní samozpráva. Protože děláme hodně v národních vládách, demokratických zase vlád, ale musíme posílit místní zprávu. A na závěr chci zdůraznit, že ta zpráva mm, ukazuje, jak můžeme mm, se dostat dál. Je to mm, o pokroku, je to pozitivní, signál optimistický. Musíme se e, zaměřit na budoucí diskuse jak prohlou, prohloubení našeho partnerství, aby e, kom mohli v budoucnu vymítit extrémní bídu. By closing, let me really thank já bych chtěl poděkovat ehm, Antoniovi za jeho vedení, za to, že to umožnil. Děkuji celému týmu ONDP a také za velice dobrou spolupráci eh, pracovníků a ehm, zaměstnancům EU. Děkuji vám všem. Děkuji. Thank you very much. Děkujeme, Rebeko. Od roku 2004 EU přispěla třema celými třemi desetinami miliard eur e, na rozvoj asi více než 15 zemí. E, jak říkala Rebeka, největšími příjemci byly Irák a Afganistán, který dostali každý 400 milionů a Nigérie poté a Bangladeš byly v druhé řadě. Nigérie, to jsem překvapen, proč Nigérie? Říká pan předseda. E, tematická spolupráce je zaměřená především na problematiku řešení dopadů krize a možná vy, pane Demelo, po vaší úvodní prezentaci můžete říci, zda UNDP má nějakou konkurenční výhodu v této oblasti a pokud ano, jakou? Ještě bych eh, také eh, si dovolil položit eh, otázku, která se týká toho, jak upravit partnerství tak, aby se možná přizpůsobili agendě v, pro období po roce 2015. Rebecca tady hodila výzvu, protože říká, že UNDP může, musí řešit Ehm, jak si tam ten střed zájmu mezi bojem s chudobou a současně eh, udržitelným rozvojem. Téma eh, klimatických změn eh, jak si stojí miliardy eur, které jaksi stejně budou vydány, tak jakým způsobem skloubit naše sliby, chránit ty nejzranitelnější v rozvojových zemích s, s klimatickými změnami. Já sám pocházím z, eh, z ostrovů, které jsou posledních pár měsíců prakticky pod vodou, takže eh, týká se to i, i nás tady v Evropě. Takže jakým způsobem tyto země chránit před eh, hrozbou, která je významná a současně Eh, tam přitom nepřichází moc peněz a eh, boj s chudobou zůstává otevřený, takže eh, není možné okrádat chudé, abychom udělali něco pro budoucí generace a zmírnili dopady klimatických změn. Takže Rebeka říká, že to lze, tak to by mě moc zajímalo, to je opravdu výzva. Ehm, hm, hm. Pan Děkuji, pane předsedo. Když dovolíte, já budu mít jenom pár stručných poznámek a pokusím se reagovat na otázky, které nám tady byly položeny. Vážená paní náměstky generálního tajemníka, dámy a pánové, na úvod bych chtěl poděkovat rozvojovému programu OSN eh, za eh, zlepšování života a důstojnosti eh, lidí ve světě, jak uvádí zpráva po deseti letech aktivitu DP. My nyní tedy skutečně tady se setkáváme po významném desetiletí strategického partnerství do roku 2014. Díky úsilí vašich i našich pracovníků můžeme s uspokojením eh, jak si zhodnotit dosažené výsledky. Já bych chtěl zdůraznit, jak je důležité vést společně politický dialog. Naše partnerství dobře funguje, protože sdílíme společnou vůli reagovat na nové potřeby ve světě. UNDP je strategický významný partner, se kterým můžeme hovořit o politických otázkách spojených s hlavními problémy a výzvami a to je v souladu s globálním eh, snahou eh, prosadit agendu pro období po roce 2015 a boj s chudobou musí současně být eh, doprovázen udržitelným charakterem a toto partnerství přivádí k společnému stolu lidi z mezinárodních organizací, se soukromého sektoru, z nevládních organizací. A tady se domníváme, že je výborná příležitost pro EU a UNDP společně podporovat politický dialog a stanovit určitý rámec pro další spolupráci. Podle našeho názoru otázka, nebo, kterou jste tu zmínila, hledně zdrojů, by měla být zodpovězená zapojením všech partnerů. My si nemyslíme, že tradiční rozvojové systémy jsou jediné. Tyto zdroje, které dáváme dohromady, eh, musí být doplněny o další zdroje, včetně mobilizace domácích zdrojů, ale e, samozřejmě také e, se to týká e, plateb krajanů do, do, vlast, do vlasti a různých dalších zdrojů, které mohou sloužit k rozvojovému úsilí, protože jinak si nemyslím, že bychom mohli dosáhnout velikého pokroku. A v procesu po roce 2015 cítím, že různí partneři z různých částí světa se eh, dostávají k podobnému závěru. My se sejdeme v Mexiku za dva měsíce, abychom právě tam hovořili o těchto otázkách. A na základě před přípravných dokumentů eh, vidíme eh, panující konsenzus ohledně mobilizace daleko širší škály zdrojů pro dosažení právě tohoto úsilí za světový rozvoj. Strategický plán UNDP pro období 2014 až 2017 se zabývá chudobou a e, prostřednictvím integrovaného přístupu a otevírání nové příležitosti pro naši spolupráci. Tři hlavní oblasti spolupráce tohoto nového plánu je udržitelnost, inkluze a odolnost. E, je to způsob, jak kapitalizovat již dosažených výsledků a e, dosáhnout dalšího pokroku. Současně běžící programy již přinášejí výsledky, především co se týče těch tří hlavních pilířů, na něž naše spolupráce je založená. Jedná se hlavně o řízení věcí veřejných a rekonstrukci po válečných konfliktech a podobně. Hla, eh, naše instituce jsou významnými Eh, hráči a poskytuje podporu celé řadě zemí, hlavně v Africe. Třeba v Zimbabwe jsme spolupracovali eh, na přípravě nové ústavy a díky eh, darům a dotacím bylo možné uspořádat o hlasování referendum o nové ústavě v roce 2013 v této zemi. Partnerství UNDP a Evropské unie, komisí je eh, zvlášť rozvinutá díky pevnému rámci a eh, eh, Task Force UNTP zde v Bruselu a tato spolupráce v oblasti prevence konfliktů a řešení situace po konfliktech také přináší výsledky například na pobřeží Slonoviny. V roce 2012 UNDP a Evropská unie společně přispěli k posílení bezpečnosti a usmíření po násilnostech, které proběhly po roce 2011. Ale je to Angola, Libanon, tam naše partnerství pomáhalo například při odstraňování min, zároveň problémy, které byly spojeny s, s místní půdou a tak dále. Lidé zde mohou zvyšovat díky tomu zemědělské aktivity, dále tam máme vzdělávací různé kapacity, nemocnice a tak dále. Snažíme se pomáhat i v celém procesu rekonstrukce těchto zemí po konfliktu. Toto je pouze několik příkladů, dámy a pánové. Jasně to poukazuje na to, jak rozvojová pomoc pomáhá v životě jednotlivců EU, UNDP. Toto partnerství je opravdu velice silným nástrojem pro udržování míru, rozvoje, lidské, lidská práva na celém světě. A já si myslím, že využijeme budujeme v našem úsilí především i politický dialog, který je důležitý do budoucna. Chceme spolupracovat na těch třech pilířích, pracovat na těchto třech pilířích, které jsme zmínili v našem memorandu pro porozumění, to znamená zpráva, řešení krizi a pokrizová, pokrizový rozvoj. To je velice důležité, tak abychom dosáhli i stanovené cíle tisíciletí a nad rámec těchto cílů bojovat proti chudobě a přinést účinnější pomoc těm nejpotřebnějším především. Budeme pokračovat i v politickém dialogu u udržitelného rozvoje do roku 2015 na půdě různých mezinárodních konferencí. Na mezinárodní úrovni Evropská unie se snaží vytvářet ten rámec po roku 2015. Je to konstruktivní partner UNDP, OSN. Globální výzvy, kterým čelíme, vyžaduje globální reakce a komplexní reakce. Musíme být odvážní, musíme hledět do budoucna a využívat naši spolupráci pro tvorbu synergii pro hmatatelné výsledky. Myslím si, že nastal čas, abychom promysleli, jak společně po roce 2015 můžeme tyto naše závazky přetavit do lepší pomoci zaměřenou na konkrétní cíle a skutečně dosáhnout naší vize, kterou je důstojný život pro všechny. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme, pane Dimelo, děkujeme. A nyní, jestli dovolíte, rád bych zahájil diskuzi, pozval kolegy, Jestli dovolíte, každému dáme dvě minuty, protože víme, že je hodně přihlášených do diskuze. Richardo je prvním řečníkem. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. A rád bych poděkoval za to, že je Rebeka mezi námi zde v Evropském parlamentu. Doufám, že spolupráce, která je prvkem našich vztahů bude pokračovat ve vašem novém postu. Snad vše půjde tak, jak si všichni přejeme. Já bych rád využil této příležitosti a řekl, že my v našem výboru, v našem Evropském parlamentu hovoříme o spolupráci, o politikách této oblasti mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou, která mi hodně leží na srdci. Toto je záležitost. Vy jistě rovněž máte spoustu zkušeností z Latinské Ameriky. My se snažíme i v našem výboru pro rozvoj, aby Latinská Amerika a její země byly vysoko umístěny na mezi našimi prioritami. I na radě, jak víte, tomu věnuji velikou pozornost. V současné době pracujeme především na stazi s Kubou. Máme trošku takový nový přístup, zaměřujeme se na ty nejpotřebnější, ovšem nezapomínejme ani na ty země, které představují 70 chudých na celém světě a které vlastně patří do té střední kategorie příjmové, pokud jde o jednotlivé země. A dále je to nejenom teda boj proti chudobě, což je jeden z našich cílů, ale zároveň podpora místních subjektů, nevládních organizací, zvýšit kvalitu jejich práce, posílit jejich efektivnost, čili tak abychom, samozřejmě, že je důležité, rád bych zdůraznil, že pro nás je tento vztah s vámi nesmírně důležitý. Evropský parlament je vaším partnerem, opravdu nám to leží na srdci, nejenom pokud jde o rozvoj, o ekonomický rozvoj, ale i ostatní problematické body, boj proti klimatickým změnám, boj proti nelegálním finančním tokům a tak dále. Důležité je, abychom se zaměřili i na boj proti nerovnostem, sociální spravedlnost um, u konkrétních zemí. Například v Kolumbii jsme pomáhali konsolidovat mírový proces. A nyní dovolte dotaz role Latinské Ameriky v definici rozvojové spolupráce, pokud jde o rozvojové cíle po roku 2015. Jak na to nahlížíte a jakým výzvám čelí Latinská Amerika v současné době? Myslíte si, že Evropská unie by mohla hrát roli v rozvoji tohoto světa, v to, této části světa? Děkuji. Děkujeme nyní pan Ignácio Salafranka. Má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dovolte, abych mezi námi přivítal paní Rebeku Greenspan. Rád bych jí poděkoval, protože ty výsledky, eh, které byly eh, představeny, jsou obrovské. Paní Rebeka Greenspan skutečně na vysoké úrovni OSN Eh, odvedla úžasný kus práce. Myslím si, že její jmenování na tento post bylo úžasnou volbou. Přineslo to skutečné konkrétní ovoce. Od okamžiku, kdy OSN vytýčelo tyto rozvojové cíle a jejich vstup platnost v roce 2002, těch posledních 13 let bylo podle našeho názoru neuvěřitelných. Jednak jsme snížili chudobu o 15 promiňte, 150 milionů lidí, to je vlastně největší úspěch, kterého jsme dosáhli. Malárie o 25% rovněž se snížily počty nakažených, dále je to mm, očkování dětí a tak dále. Mnoho našich cílů je na dobré cestě, i když jsme zatím nevzali v potaz veškeré proměny nárůst globální populace, noví aktéři, na globální scéně, tak jak se o tom zmínila i administrátorka OSN pro tyto cíle. Je velice důležité, aby jsme to skombinovali i s cíly udržitelného rozvoje, nejenom ten boj proti chudobě. Toto je diskuze, která probíhá nejenom na poli OSN, ale i EU. A zde vidíme několik členských zemí, které se snaží udělit prioritu některým aspektům spíše na úkor jiných. Po další schůzce, která proběhla v Riu a po ostatních mezinárodních konferencích, jak pokračovat v těchto cílech, jak je rozvíjet ještě, jak je prohloubit. A druhý dotaz, které ozbrojené konflikty na světě představují podle nás tu největší překážku v plnění cílu tisíciletí a zároveň jakým způsobem bychom do toho mohli zakomponovat i téma práce, protože často do těchto cílu tisíciletí se snažíme zakomponovat například problémy neformálního zaměstnání, sociální zabezpečení, adekvátní odměny, mzdy, jak to propojit eh, s, eh, s těmito tématy. Já předsedám Eurolatu, parlamentnímu schromáždění a my jsme na hm, toto téma pracovali s panem Cortézem, který byl zpravodajem v této problematice. Latinská Amerika musí být součástí tohoto rozvojového nástroje, který máme k dispozici, proto bych byl nesmírně rád, pokud by komise mohla rozvíjet tyto vztahy, které máme například země Anského regionu, tak aby tyto země mohly eh, těžit z tohoto velice důležitého nástroje. Děkujeme, říká pan předseda. Děkuji. Ricardo Tes, Ignacio Salafranca za mm, vaše komentáře. Já jsem chtěla hovořit o zemích, které mají střední příjem. Um, za, eh, jde o to, že svět nebude schopen dostat výzvám držitelného vývoje klimatických ze, změn, pokud tyto středně příjmové země nevezme v úvahu. Takže podle mého názoru je nemožné dosáhnout cílů stanovených v souvislosti s klimatickými změnami a udržitelným rozvojem, pokud nebudou do toho zapojeny i tyto státy. Jak můžeme tyto státy zapojit do uh, úsilí, které se mm, tady probíhá, aby to byl mezinárodní, nikoli regionální přístup země musí vědět, že financování určitého rozvoje eh, jde dále, než je čistě pomoc. Pomoc, pomoc je nástroj mezinárodní spolupráce. Tyto státy jsou schopny se toho účastnit, um, například v způsob jako sdílení zkušeností, poznávat svoji situaci navzájem a podobně. Musíme do toho také začlenit soukromý sektor. Středně příjmové země eh, pomohou eh, v, při začlenování soukromého sektoru a jsou vysokou prioritou vládní e, řešení výzev klimatických změn a udržitelného rozvoje současně. Nehovoříme již o pomoci a o financování rozvoje. Máme na mysli řešení udržitelného rozvoje klimatických změn. Takže vyloučení země se středními příjmy by bylo selhání od samého začátku. Tyto státy musí být součástí řešení nikoli problémů. Um, je pravdou, co týče změn programu, je, je pravdou, že jsou nějaké problémy, když se podíváte na klasifikaci Světové banky, chudé země, středně příjmové země, vysokopříjmové země a v podstatě nikdo už není v tom nízkopříjmové část, e, skupině. Téměř všechny se dostaly do středně, mezi středně příjmové a tam zůstali. Takže ta skupina nízkopříjmových je poměrně malá nyní. Desítky zemí se dostalo nahoru do stř- mezi středně příjmové státy v posledních 15 až 20 letech. Co to znamená? Ehm, v té středně příjmové skupině jsou státy jako Kapuvardeš nebo Argentína, bude nutné se podívat, jak ta klasifikace e, se dělá. Budeme muset hovořit o zranitelnosti vůči konfliktům, protože mnoho zemí, kterým se nedaří plnit ty rozvojové cíle tisíciletí, jsou státy, kde zuří konflikty a krize. Nemůžu procházet všemi detaily, ale jednu věc chci říci, nebudeme schopni řešit bídu, pokud nepřijmeme budoucnu jiný přístup. Není to jenom o zdrojích, musíme věci dělat jinak. Například počet lidí, kteří žijí ve světě a závisí na daném ekosystému, je přes 2 miliardy a e, ty, tyto lidé nebudeme zahrnovat do trhu práce. Oni budou muset ale mít nějaký podpůrný mechanismus pro ekosystémy, aby e, se vymanili z bídy. A to se nám nepodaří tak, že e, bychom je zahrnuli do mezi pracující síly, protože nebude dostatek pracovních míst. A tady se setkává bída životní prostředí a tady se musíme zaměřit, jinak selžeme dříve, než jsme začali. Hm, čas běží. Jednu věc chci říci. E, nedávno bylo Dili nejvíce znečištěným městem na světě a to je středně příjmová země. Bangladeš je nízkopříjmová země a má udržitelnější rozvoj a přitom ty středně příjmové znečišťují více. Byl Newton, D'Angelo Leinen a Miguel Martinez. Prosím. Já ne, nebudu mít eh, žádnou prezentaci, jenom položím otázku. Já jsem já s delegací do New Yorku a děkuji, že jste se vrátil nás. Problém v příštích 20 až 50 letech je, aby veřejnost šla s námi. Vzhledem k internetu, arabskému jaru a podobně, eh, tam to začalo a my musíme ab, eh, zajistit, aby ta veřejnost byla na naší straně, co se týká klimatických změn, mm, rozvoj cílů a všeho. Británii je eh, v podstatě snaha mm, extrémní pravice seškrtat všechnu eh, rozvojovou pomoc a dát to všechno na eh, řešení záplav. To je skutečně nepěkné a mm, z toho úplně špatně. Rebeka, co vy uděláte pro to, abyste to prodala veřejnosti všude, nejenom v mé zemi? Musíme najít způsob, jak to, co děláme a proč to stojí za to, aby to pochopila veřejnost nemá smysl to jenom ospravedlňovat to vládou, parlamenty. E, to je skutečná výzva. Co, co s tím budete dělat? Teda já nevím, jak, o jaké malé zemi mluvíte, snad ne o Velké Británii. Jo, Leinen. Dejte, Rebeko, myslím, že je skutečně tedy mm, úžasné vidět to mm, objem spolupráce a e, přitom je to poměrně nové Mm, myslím, že všichni se shodneme, že to, to bude stále ještě důležitější v budoucnu udržitelný rozvoj na všech třech pilířích. Hovoříme o technologických transferech, tedy od nás k ním. A to je patrně nutné, ale jak jste řekla, my potřebujeme, aby ty dvě miliardy lidí, co žijí z těch ekosystémů, si získali znalosti a kapacity, aby mohli využívat těch zdrojů, které nalézají. A přinášeli přidanou hodnotu mm, ekonomice i své sociální situaci. Mě by zajímalo, jak se UNDP zaměřuje na rozvoj místních kapacit, aby se tam věci zlepšily. Miguel Um, takže to je, mm, zrovna se vyjádřil jeden z vašich kolegů, ano. Um, tak to se hodí, děkuji. Uh, především vás chci tady přivítat, Rebeko, a vítám také našeho irského kolegu i kolegu Demelo. Veškeré říkala, ta diskuse s Rebekou je velice inspirativní. Říkám to jako člověk přesvědčený, že kromě jejich velkých osobních zásluh je Rebeka typickým produktem země svého původu, především ve způsobu vedení politiky ona začala na těchto otázkách pracovat už ve své zemi a my jsme velice hrdí, že teď máme příležitost s ní spolupracovat. A současně s přivítáním se chci také připojit k závazku tohoto výboru a Evropského parlamentu v zájmu spolupráce s UNDP. tak abychom pokračovali v úsilí Evropské komise a aby Evropská unie mm, jak si pokračovala v tomto úsilí. A samozřejmě Evropský parlament v tomto sehrává určující roli. Dnes máme takový svátek, Rebeko, protože po to, této schůzi proběhne celá řada zajímavých akcí. E, někteří z nás se setkají se stovkou nevládních organizací tady toho odvětví s cílem s nimi hovořit o našem volebním programu pro e, e, volby, které proběhnou v květnu v této oblasti. Takže pokud bude těch kopií dost, tak já bych jich, řekněme, 10-20 Eh, podle toho, kolik kopií bude k dispozici, tak já je rozdám těmto zástupcům nevládních organizací. Eh, jakožto místo předseda Evropského parlamentu, já mám na starosti práci v 21 jazycích od rána do večera. A je to povinnost, protože občané musí mít možnost slyšet jednání ve svém jazyce, protože 80 jazyků poslouchá rozpravy jenom ve svém jazyce. Čili v tuto chvíli nás občané mohou poslouchat a rozumět eh, tomu, co, o čem hovoříme a jak si se zapojit také do těchto projektů. Co se týče tohoto dokumentu, máme určitou obavu. Pokud by tento dokument byl publikován pouze v jednom jazyce, 65 občanů bude vyloučeno z této diskuse a nebudou vědět, co se v tomto odvětví děje. Takže jakožto zástupce Evropského parlamentu zajistím, aby tento dokument byl publikovaný v řadě, ne ve všech ostatních jazycích. A samozřejmě budeme kontaktovat země, které to zajímá, protože tato informace by měla být předána občanům a to není žádný přepich. Tato práce je odvedena díky eh, penězům daňových poplatníků a proto oni také mají být o těch výsledcích informováni. Takže vy jste říkala, že kdyby bričtí eh, občané věděli, jaká práce je odvedena, nikdo by nevolal po snížení rozvojové pomoci a spíš by naopak podporovali eh, další eh, příspěvky na boj s klimatickými změnami. Takže 70 poslanců přítomních tady zde Eh, my, my jsme nejvíce internacionalisticky zaměření, my pracujeme na eh, otázkách rozvojové pomoci, je to prostě máme to v krvi a já jsem hrdý na to, že to takto mohu říci. Já to nechci, neříkám z nějaké nafoukanosti, já to říkám uh, protože už jsme spolupracovali s vámi, tady všichni to mohou dosvědčit a já doufám, že budeme moci eh, pokračovat. Děkujeme, eh, Rebeko, že jste přišla mezi nás. Eh, dobrá, musíme to zkrátit. Vidím, že velby se blíží, takže diskuze je čím dál zdlouhavější. Ehm, děkuji pro mě je snažší hovořit německy. Takže počkám, až si oblečete sluchátka. Děkuji za tuto zprávu, která je velice vyčerpávající. A stručně bych chtěl říct, jakou mám já osobní zkušenost. Spolupráce s UNDP opravdu funguje. slyšíte mě, že? Ano, spolupráce EU, UNDP dobře funguje. Já jsem to viděl v několika rozvojových zemích, třeba v Zimbabwe, o kterém už tady taky padla zmínka. A je velice dobrá spolupráce mezi institucemi. S tím, že samozřejmě ještě by se to dalo zlepšit, také bych mohl uvést některé třeba negativní body, například jak zajistit koordinaci do budoucna. V některých rozvojových zemích E, otázka zní, jak lépe využít obnovitelné zdroje energie. Ministři hospodářství nebo ministři, kteří mají na starosti energetiku, říkají, že nevědí, s kým přesně jednat, protože je tu OSN, Evropská unie, některé členské státy, možná některé nevládní organizace, e, pak Číňané také, kteří klepou na dveře, takže otázka zní, jak v budoucnu lépe koordinovat ty aktivity tak, aby docházelo k synergii. A další bod, ten se týká cílů pro období po roce 2015. Jedna důležitá věc je trvale udržitelný rozvoj, to tady Mokimon zdůraznil, a jakým způsobem UNDP a Evropská unie mohou zajistit, aby toto patřilo mezi cíle milénia. Děkuji, Ana Gomeš. Eh, Rebeko, je vždy potěšením se s vámi setkat. Já jsem veliká podporovatelka OSN, protože jsem zrovna tak přesvědčená o projektech EU. A musím říct, že jsem čím dál více zklamaná mnoha způsoby, jakými ta prezentace je krásná, ale ten výsledek není úplně konsistentní a to platí pro OSN a UNDP zrovna tak jako pro Evropskou unii. Jsem přesvědčená, že máme důležitý úkol. Ehm, tady kolega za mnou hovořil o tom, že je potřeba přesvědčit veřejné mínění a daňové poplatníky, ale já věřím, že kromě přesvědčování daňových poplatníků a kromě, jak si tomu, že těm, těm, že se musí čelit takovým reakčním um, hnutím a vlnám, o kterých hovořil, my musíme také přesvědčit veřejnost v zemích, kde zasahujeme, kde pracujeme, kde vydáváme ty peníze daňových poplatníků. A já mám obavu, že my tady odvádíme nějakou práci v oblasti udržitelného rozvoje, řízení a podobně. Ale pokud budeme ignorovat základní otázky lidských práv a demokratických hodnot, tak je to problém. Já jsem si otevřela tady tu knížku a e, viděla jsem, že třeba UNDP a EU krásně pracují v některých zemích. Ovšem, třeba Etiopie. To není jakákoliv země. To je druhá nejlidnatější země Afriky, eh, je členem Afrodské unie, je to hlavní příjemce podpory z EU eh, a, a akcí UNDP a s politováním musím říci, že tato stránka vlastně nehovoří vůbec o občanské společnosti a občanská společnost společnost je tam prakticky eh, jakoby zakázaná, ne, nemůže tam vůbec působit žádné organizace lidských práv a podobně, protože je, je spousta lidí, hlavně novinářů ve vězení, o tom tam taky není zmínka, protože je tam program, eh, který brání lidem, kteří žijí eh, na venkově, ne, že ne, nemohou vlastně na ní pracovat, protože je tam skupovaná půda a podobně. A to je typický příklad. Další kolega? Ano, děkujeme. Děkuji, pane předsedo. Rebeko, Samozřejmě, že my se snažíme tu nejlepší, nejkvalitnější spolupráci. Ovšem, si dovolíte, já budu muset právě jít na schůzku SAD, která se týká budoucí rozvojové spolupráce mezi EU a ostatními zeměmi. Dobře, bych ho trošku vyprovokoval, zeptal se trochu na takový kritičtější eh, přístup, pohled, i když máme nástroj pro rozvojovou pomoc, snažíme se stanovit ty hlavní priority v této oblasti, klima, demokracie, lidská práva, inkluzivní růst a tak dále. Možná jsou zde výzvy, které bychom mohli řešit lepším způsobem. Například demokratické řízení těch nejdůležitějších výzev, sdílení společných přírodních zdrojů například. Možná bychom mohli zorganizovat takovou mezinárodní konferenci o tom, jakým způsobem by se mohli všichni zapojit a každý mít svůj podíl, každá země, každý jednotlivce, čili jak se to může provést demokratickým způsobem. Stačí, když přijde EU s takovou iniciativou, můžeme udělat ještě více v této oblasti přírodních zdrojů. Jak demokraticky organizovat možnost sdílení tohoto bohatství mezi kontinenty, zeměmi a tak dále. To platí u vlastně recyklace, odpad, který v podstatě by nemusel vůbec existovat. Urbanizace, to je podobný problém. musíme mít tento demokratický engineering mnohem kvalitnější, detailnější, tak aby byla respektována práva všech, zájmy všech. Země, kterým se daří dobře EU, které mají dostatečné zkušenosti s demokratickým inženýringem, počtem obyvatel na metr čtvereční a tak dále, čili určité povědomí, určité znalosti v této oblasti máme nejenom pokud jde o donorské, dárcovské aktivity a tak dále. Mohli bychom na tomto poli udělat ještě něco lepšího. Dále jsou to takzvané křeké země. EU nedělá dostatek. Ano, žád, my jsme požadovali od roku 2007 kvalitní strategie v této oblasti. Před několika lety jsme jasně si uvědomili, že nejsme dostatečně aktivní na tomto poli jako EU, čili rád bych, aby tento váš i náš pohled byl trošku e, sebekritičtější. Kde můžeme ještě přidat? Toto je nesmírně zajímavé téma, říká pan předseda. Ovšem my bohužel jsme teda to je opravdu šílené, že na to máme pouze hodinu, takže budeme pokračovat. Budeme pokračovat v angličtině, protože tlumočníci nás budou muset opustit protože prostě ten kontrakt mají pouze na hodinu. Takže jestli dovolíte, budeme prostě pokračovat, než skončíme. Pokud by Anna poté mm, ještě chtěla vystoupit v angličtině, proč ne? Rebeko, skutečně máš nyní obrovský počet otázek, problém. Pan Melo jistě se bude chtít rovněž k tomu vyjádřit, takže ano, takže nejprve Rebeko, prosím. Jestli dovolíte,